can see and hear me. Já doufám, že mě všichni vidí a slyší. Ráda bych zahájila dnešní zasedání. A doufám, že všechno proběhne v pořádku, protože mám pocit, Ivlin, vidíte mě a slyšíte mě? Ano, vidí vás a slyší vás. Dobře, takže já začnu. Nejprve bych ráda schválila pořad jednání, pokud nejsou žádné námitky vůči pořadu jednání. Měl by být přijat bez úprav. Máte nějaké připomínky? Žádné připomínky nevidím. Pak tady máme tlumočení a Jazyky, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v ContNews. Vidíte je v ContNews. Máme jazyků hodně. A mnohokrát děkujeme tlumočníkům. Schůze se bude přenášet přes internet. Všichni by to měli vědět. Schůzi je možné sledovat živě přes webové stránky výboru KONT. A začneme bodem číslo 3, což je udělení absolutoria za rok 2019, souhrný rozpočet EU, Evropská služba pro vnější činnost. Ráda bych přivítala našeho vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Josepa Borela Fontela. A je to s ním také člen EUD a zpravodaj pro správní výdaje EU François Roger Kazala. Jsem také velice ráda, že můžeme přivítat Helgu Schmidt, naši generální ředitelku. A to proto, že mi bylo řečeno, že tu s námi bude naposled. Já k tomu ještě něco řeknu. Máme tady také našeho zpravodaje, to je Christian Guinea a stínový zpravodajové Henur Keles, Isabel Garcia Muñoz, Mikuláš Peksa, Richard Čarnecky a Lung Ming Flanagan. Další bod bude tedy slyšení s vysokým představitelem. Vážený pane Borely, především vás chci vřele přivítat. Jste ve výboru kont poprvé. Já vím, že máte velice málo času vzhledem k tomu, jakým mezinárodním záležitostem a povinnostem se musíte věnovat. Také bych chtěla poděkovat vašim útvarům za odpovědi na dotazník, který jsme vám poslali. Bylo to 92 otázek v letošním roce a já vím, že to vždycky vyžaduje opravdu hodně času a úsilí. Vaše útvary nás informovaly, že nás budete muset opustit hned po vašem prohlášení, protože máte další povinnosti. A že na otázky a odpovědi s námi zůstane generální tajemnice paní Helga Schmidt a generální ředitel pan Gianmarco De Vita, kteří mají na starosti rozpočet a administrativu. Bude to naposled, co bude v parlamentu paní Helga Schmidt jako generální tajemnice služby pro vnější činnost. Já bych vám chtěla z celého srdce poděkovat za veškerou práci a za to, že jste byla k dispozici parlamentu a samozřejmě, paní Schmidt, vám přeji hodně zdaru na vašem dalším působišti. Víc k tomu říkat nebudu. Na úvod naší výměny názorů bych dala slovo panu Kazalovi, členovi Evropského účetního dvora, aby nás seznámil s postřehy účetního dvora. Pane Kazalo, máte slovo na pět minut. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, členové výboru KONT. Slyšíte mě dobře? Výborně. S velkým potěšením vám mohu představit kapitolu 9 a výroční zprávu, která se týká provozních eh, nákladů ESVČ za rok 2019. Eh, Tyto výdaje stouply na téměř 1 miliardu euro, což představuje asi 9 okruhu správní výdaje z víceletého finančního rámce. Jako obvykle jsme na přeskoumali vzorek plateb všech institucí, na které se vztahuje tato kapitola, tedy ESVČ eh, e se to týká také. A došli jsme k závěru, že tyto výdaje eh, jsou bez eh, významných chyb a to, co jsme zkoumali v souvislosti s ESVČ, e tak vlastně nebyl eh, důvodem pro jakoukoliv eh, výhradu nebo poznámku. V rámci kapitoly 9 jsme zkoumali navýšení počtu smluvních zaměstnanců a příslušného rozpočtu prostředků. Zabývali jsme se eh, tímto tématem, protože váš výbor projevil zájem o toto téma, zejména v rámci snahy institucí snížit počet trvalých zaměstnanců o 5 během období 2013 až 2018. A měli jsme zjistit, zda eh, došlo k navýšení eh, zaměstnanců smluvních místo trvalých. Ano, tady opravdu došlo ke snížení trvalých zaměstnanců o 5 ovšem eh, bylo zaměstnáno postupně více zaměstnanců eh, smluvních. Jejich počet stoupl o 38 od roku 2012 do roku 2018. Nejprve jich bylo 322 v roce 2012 a v roce 2018 444. Ovšem toto zvýšení souviselo s jinými eh, důvody než snižování trvalých eh, zaměstnanců nebo stálých zaměstnanců. Eh, souviselo to zejména s bezpečnostní situací, a bylo potřeba zvýšit úsilí pro ochranu zaměstnanců i prostor ESVČ eh, e a bylo potřeba také vylepšit bezpečnost informatických systémů a komunikačních systémů. Týkalo se to eh, i delegací. Dále delegace dostaly nové úkoly a bylo potřeba věci nově zorganizovat. Eh, dále tady bylo posíleno ředitelství pro strategickou komunikaci od roku 2017 v rámci boje proti dezinformacím. Pokud to je o navýšení mzdových nákladů smluvních zaměstnanců, tak eh, se tady odráží jako u všech evropských institucí navýšení eh, v počtu, ale i eh, roční navýšení mest podle platových tříd při změnách a přesunech do vyšších platových tříd i v rámci jednotlivých platových tříd. To je to nejdůležitější, co jsme zjistili a já jsem samozřejmě i nadále k dispozici pro vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. So, thank you very much. We have today some... Mnohokrát děkuji. Dnes tady máme určité technické problémy. Mnohokrát děkujeme panu Francovi Rože Kazalovi. A nyní předáme slovo vysokému představiteli, panu Borelovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že se k vám mohu dnes připojit této debatě o absolutoru za rok 2019 a děkuji parlamentu za průběžnou podporu pro zahraniční politiku Evropské unie. Včetně jedné z těch nejdůležitějších věcí, což je přidělování rozpočtových zdrojů. Vzhledem k současné situaci, vzhledem k současnému kontextu, je to situace velice proměnlivá. Jak víme, už osmý měsíc trvá pandemie a zdaleka ještě není za námi. A shrnutí našeho úsilí je proto naprosto zásadní, aby Evropská unie zůstala globální mocností. Pokud chceme naplnit cíle toho, co nazýváme geopolitickou komisí, tento výbor hraje velice důležitou roli, protože posoudí, jakým způsobem Evropská služba pro vnější činnost vynakládá prostředky. Zda to dělá řádně a účinně, aby naplnila své cíle jak právě vysvětlil pan Kazala, SVČ také výborně spolupracovala s účetním dvorem a jsem velice rád, že chybovost ESVČ byla pod dvěma procenty a to už třetí rok za sebou. A nevyskytly se žádné zvláštní problémy vzhledem k SVČ. Myslím, že s tím můžeme být spokojení. Jak víte, rozpočet pro rok 2019 byl implementoval především za působení mé předchůdkyně Frederiky Mogherini. Pouze posledních pár měsíců jsem to měla na starosti já, nicméně. Samozřejmě jsem připraven dodržet všechny požadavky pro jeho implementaci. Jak víte, býval jsem ve své zemi bývalým státním tajemníkem pro financování a jsem si velice vědom toho, že je důležité mít účinnou zprávu, účinnou administrativu a také externí kontroly, aby se zajistilo řádné finanční řízení a také správné využití veřejných zdrojů. Pokud je o veřejné prostředky, my máme odpovědnost vůči občanům Evropské unie a je proto naší povinností dodržovat co nejvyšší možné standardy. A tak si také počínáme, když tady dnes budeme hovořit o transparentnosti a demokratickém dohledu. Nemohu zmínit úplně všechno, co se týče komplexní činnosti ESVČ. Samozřejmě jistě chápete, že se zabýváme opravdu spoustou věcí. Zaměřím se na pár konkrétních záležitostí na ty, na které se především zaměřuje tento výbor. Nejprve si řekneme něco o covidu. Pandemie covidu má nepředstavitelný eh, dopad jak na naši práci, tak na náš osobní život. Museli jsme změnit způsob práce. A dnešní videokonference je toho dobrým příkladem. A stalo se to ze dne na den náhle jsme všechno museli změnit. A museli jsme projevit velkou flexibilitu a odolnost, abychom mohli pokračovat v našich aktivitách a abychom také naplnili povinnost řádné péče ve vztahu k našim zaměstnancům v Bruselu, ale také ve vztahu ke 140 delegacím po celém světě. Tady v ESVČ a v našich delegacích sehráváme klíčovou roli, protože podporujeme evropské občany v průběhu krize. Já bych rád zdůraznil a upozornil na to, že v první polovině roku 2020 jsme hráli důležitou roli, kdy jsme se snažili dostat domů více než 620 tisíc evropských státních příslušníků, kteří uvízli v třetích zemích po celém světě. Nikdy bych se nedokázal představit, kolik Evropanů, především turistů, cestuje po světě. Ale bylo jich 625 tisíc. Tolika jsme museli pomoct dostat se domů. To se podařilo. A byl to také velice dobrý doklad evropské solidarity a efektivní spolupráce mezi členskými státy za koordinace ESVČ. Pokud je o naši každodenní práci, Myslím, že se dá říct, že se nám podařilo úspěšně plnit veškeré povinnosti v průběhu roku 2020. A to díky dřívějšímu úsilí o modernizaci ESVČ, díky průběžnému úsilí, které bylo zaháněno ještě před pandemí. Příkladem je třeba bezpapírový provoz v mnoha oblastech – a týká se to mimo jiné i zadávání veřejných zakázek. ESVČ již začala dávat svým pracovníkům služební počítače ještě před pandemií a když začalo být zřejmé, že situace se mění, museli jsme to urychlit. A téměř všechno přešlo na teleworking a videokonference. A v zásadě se to osvědčilo. Není to úplně snadné, přes noc přejít na to, že je potřeba pracovat na dálku a systematicky využívat teleworking a videokonference. A já myslím, že se nám podařilo tyto překážky překonat. Za druhé, já vím, že tento výbor velice zajímá strategická komunikace a dezinformace. A jak řešíme dezinformace a strategické komunikace. I mně na tom velice záleží a proto k tomu něco řeknu. Až v roce 2019 externí služba zavedla opatření, která předpokládá společný akční plán proti dezinformacím. V březnu jsme zavedli systém rychlé rychlého upozorňování napojený na členské státy. Jehož cílem je vyměňovat si informace a analýzu, pokud je o dezinformační kampaně. Tato síť byla také zásadní v, v boji proti dezinformacím o pandemii COVID-19, protože nastala v podstatě infodemie. Bylo se ohromné množství dezinformací o pandemii a také díky podpoře Evropského parlamentu i z rozpočtového hlediska. Domunikace pro strategické komunikace a všechny tři skupiny, které se tím zabývají, máme skupinu a pracovní skupiny pro západní Balkán. Všechny tyto tři skupiny pracují na plnou kapacitu, snaží se zjišťovat, a bránit dezinformačním kampaním, mimo jiné kremelské kampaně, protože spousta těchto zdrojů informací souvisí s Ruskem. V této souvislosti v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 jsme museli pracovat na osvětě, i pokud je o tuto výzvu, výzvu dezinformací. A příslušná pracovní skupina vedla kampaň EU versus dezinformace. Konala se celá řada veřejných akcí a briefingů pro média. Abychom stížili všem manipulaci veřejné debaty. A probíhalo to v úzké spolupráci se styčnými kancelářemi Evropského parlamentu, ve 13 hlavních městech Evropské unie. Zjistili jsme více než 2600 případů dezinformací. Tyto případy jsme v roce 2019 zanesli do příslušné databáze díky finančním prostředkům, které nám přidělil parlament. Mohli jsme také rozšířit pravidelné sledování prokremelských zdrojů v 17 jazycích a mohli jsme uplatňovat datovou analýzu i na tyto dezinformace, které se šířily online. Kromě boje proti dezinformacím vedla naše pracovní skupina jedny z nejúspěšnějších komunikačních kampaní, které jsme kdy měli – A to byl ten nejlepší recept na dezinformace a manipulace. Nestačí zjistit, že k něčemu takovému dochází. Musíme poskytovat informace. A dobré informace jsou nejlepší protilátkou proti toxickým informacím, které se rozšiřují v internetovém prostředí. A spolupracovali jsme také s našimi partnery, s G7 a s partnery z NATO, to se hodně zlepšilo a vedlo to k častější výměně informací. Třetí věc, které, které bych se chtěla zmínit, je otázka zaměstnanců. Já myslím, že to tento výbor také zajímá. Naši pracovníci jsou tím nejcennějším, co služba pro vnější činnost má. Můžeme mít eh, kdo ví, jakou finanční podporu a finanční zdroje, ale pokud tyto finanční prostředky nedokážeme proměnit v lidské zdroje, ty peníze jsou k ničemu. Nepracují peníze, pracují lidé. Jde hlavně o tu lidskou kapacitu. A my potřebujeme vysoce kvalifikované a motivované pracovníky. A z tohoto důvodu musíme zajistit, že najdeme ty nejlepší talenty z celé Evropy. Potřebujeme diversifikovat zdroje našich zaměstnanců a musíme dát stejné příležitosti všem. A jak jsem také uváděl loni na svém slyšení, je to víceméně rok, budu se snažit zajistit rovné příležitosti a rozmanitost v ESVČ po celý svůj mandát. Je to jeden z mých nejdůležitějších závazků. Není to jenom otázka práv. Je to také otázka dosahování lepších výsledků. Protože rozmanitost je způsob, jak posílit schopnosti a možnosti. V listopadu 2019, když jsem v této funkci začal pracovat, celková distribuce pohlaví v naší službě byla víceméně rovnocená. Počet žen představoval téměř 48 veškerých zaměstnanců ESVČ celkově. Ženy jsou stále ještě nedostatečně zastoupeny na úrovni manažerů. V roce 2019 byly ženy v 31% funkcí ve středním vedení bylo jich 26 v seniorních pozicích a asi 28 o něco víc než jedna čtvrtina mezi vedoucími delegací. Tato čísla průběžně stoupala v porovnání s předchozími roky, ale je zřejmé, že toho musíme udělat víc. Je zřejmé, že je toho potřeba udělat víc, ale musíme do toho zapojit i členské státy protože my pracujeme na základě kandidátů, které nám pošlou členské státy. Pokud jde o geografickou vyváženost, v roce 2019 všechny členské státy, kromě Chorvatska, to byla jediná výjimka, měly vedoucí delegace. ESVČ je v kontaktu s příslušnými orgány členských států a snaží se řešit nevyváženost snaží se poskytovat vysvětlení stávající situace a také v případě potřeby poskytovat příslušná doporučení. Pozitivním příkladem výsledku tohoto procesu je to, k čemu došlo na Kypru. V roce 2018 neměl Kypr vedoucího delegace. A v roce 2019, když se lidé střídali na příslušných postech, požádalo o toto místo pět kandidátů na Kypru a vedlo to ke jmenování dvou vedoucích delegací na Kypru. A tady bych zmínil, že nábor vychází ze zásluh, jak to vyžadují naše pravidla. Ale musíme se také snažit o to, abychom měli smysluplnou přítomnost státních příslušníků ze všech členských států v naší službě. Nemůže to být jenom monopol velkých členských států. Je potřeba reprezentovat rozmanitost Evropské unie a všechny členské státy musí přispívat k činnosti této služby. Ale my se snažíme pozorně sledovat otázku pohlaví a zeměpisného původu u jednotlivých typů funkcí A pokud některé členské státy nejsou dostatečně zastoupeny, budeme vyzývat k tomu, aby nám poslali kandidáty. Potřebujeme kvalifikované kandidáty, pokud chceme spravedlivou distribuci mezi členskými státy z hlediska těch funkcí, těch nejdůležitějších funkcí. Za druhé, pokud jde o národní experty, vysílané národní experty a místní zástupce a také přítomnost členů Evropského, poslanců Evropského parlamentu v delegacích. Já myslím, že tady musím také zmínit, co jsme udělali ve snaze uplatnit doporučení Evropského parlamentu, abychom přestali spoléhat na, na národní experty s obecným profilem. A proto jsme zavedli novou politiku, snažili jsme se omezit vytváření postů pro národní experty na odborníky na vojenské struktury a na strategické komunikace. Už v roce 2019 se nám podařilo omezit počet obecných národních expertů o 10 Bylo jich 142 a v loňském roce jich bylo 128. A myslím si, že musíme dále snižovat počty eh, národních expertů, kteří mají pouze obecný profil. Potřebujeme určité zásady v tomto smyslu, za každý rok třeba 10 aby to vedlo k nějakým výsledkům. Rok 2019 byl také klíčovým rokem pro místní zástupce. Připravovali jsme se na největší reformu za posledních 30 let, pokud jde o podmínky pro zaměstnanost místních pracovníků. Nový právní základ pro zdravotní pojištění pro místní pracovníky vstoupil v platnost v červnu pro všechny místní pracovníky, kteří nastoupili od té doby. Usilujeme také o to, abychom dále podpořili parlamentní demokracii, pardon, diplomaci prostřednictvím klíčových evropských delegací. Podařilo se nám pokročit v tom, že se snažíme určit a posílit všechny institucionální prvky a v brzké době předložíme Evropskému parlamentu návrh, který bude v zájmu jak Evropského parlamentu, tak ESVČ. Jak vypadá naše síť delegací? Budeme mít delegaci ve Spojeném království. A ještě další dvě, jedna z nich bude v Turkmenistánu. Já myslím, že zastoupení Evropské unie v třetích zemích je důležitější než kdy dřív. A proto eh, zřizujeme dvě nové delegace. Ta druhá nebo třetí bude v Kuwaitu. V únoru 2020 jsme začali připravovat delegaci pro Spojené království, protože to udělat musíme. A to znamená, že celkový počet bilaterálních a multilaterálních delegací EU v kancelářích po celém světě teď představuje 143. Je to neuvěřitelně dalekosáhlá a komplexní síť delegací, které mobilizují významný počet vysoce kvalifikovaných pracovníků. Delegace potřebují nějaké zásady pro další rozvoj. A my se snažíme racionalizovat naše výdaje na delegace. Snažíme se pozorně eh, řídit doporučeními Evropského účetního dvora. V roce 2016 jsme předložili zprávu. Cílem bylo účinněji využívat naše kanceláře. A teď se blížíme našemu cíli, který představuje 35 metrů čtverečních na jednoho pracovníka – a podepsali jsme 22 nových kolokačních ujednání a to znamená, že teď máme 115 kolokačních ujednání. Osm delegací a nástupce 37 různých jednotek. Další důležitá věc je bezpečnost. V této pohnuté době musí být naši pracovníci schopní pracovat bezpečně, jak v Bruselu, tak všude jinde po světě. A já děkuji parlamentu za podporu pro zlepšení bezpečnosti delegací. V roce 2019 jsme přijali víc regionálních bezpečnostních pracovníků. Máme 18 dalších ozbrojených vozidel, osobní ochranné pomůcky a investovali jsme také do modernizace bezpečnostních instalací v našich kancelářích. A přímý přínos to mělo i pro poslance Evropského parlamentu, pokud jde o profesionalitu našich regionálních bezpečnostních kanceláří při jejich misích do třetích zemí. A protože mluvíme o bezpečnosti, je důležité zmínit také kybernetickou bezpečnost. Vylepšili jsme zabezpečení informatiky prostřednictvím nových pravidel a začínáme využívat nové zabezpečené telefony a laptopy. Snažíme se o osvětu, pokud je o bezpečnost mezi pracovníky, snažíme se jim zdůrazňovat význam bezpečnosti aby byli pracovníci více schopní zjistit bezpečnostní hrozby a omezit je, pokud jde třeba o špionáž anebo kybernetické útoky. Já myslím, že je to věc, které se musíme věnovat ještě víc, protože je potřeba zajistit důvěrnost naší komunikace. Dnes, kdy všechno probíhá přes videokonference, je to o to důležitější. A já musím říct, že na některých schůzích zabezpečení nemáme, anebo není dostatečně spolehlivé, a to v jistých ohledech omezuje naši práci. Ta situace se musí změnit a my na tom pracujeme. Byla by tady ještě celá řada dalších věcí, ale Toto byly záležitosti, které vyvolávají pozornost poslanců parlamentu, i když se podíváme na otázky, které byly předloženy písemně a já jsem se na ně chtěl zaměřit. Na závěr bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za průběžnou podporu pro činnost ESVČ, což je nová mladá služba. Vstupuje do desátého roku Mezi pozveme bývalou vysokou představitelku a Javiera Solanu, který formálně řečeno nebyl vysokým představitelem, pouze generálním tajemníkem rady a vysokým představitelem rady. Ale to bylo ještě před Lisabonskou smlouvou a my si myslíme, že i on by se měl podělit o své zkušenosti. A protože jsme útvar nový, Máme ještě čas na to, abychom vyřešili stávající problémy, abychom se vyhnuli zlozvykům a abychom nadále pracovali na vylepšení naší činnosti. Jak víte, bohužel vás budu muset za pět minut opustit, ale nechám vám v těch nejlepších možných rukou, rukou generální tajemnice Helky Schmidt a generálního ředitele pro rozpočet a administrativu. Odpoví na všechny vaše otázky a potom mě budou informovat o tom, jaké byly výsledky této výměny názoru. Je to naposledy, eh, co se takovéto schůze bude účastnit generální tajemnice Helka Schmidt. Naposledy se účastní absolutoria už to dělá řadu let. A protože to naposledy, co sdílíme tuto odpovědnost před Evropským parlamentem, rád bych zdůraznil, nakolik významný byl její přínos a jak jsme se mohli spolehnout na její podporu v těchto letech. A chci také popřát hodně zdaru budoucí diplomatické kariéře. Paní předsedkyně, vážení poslanci, Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Muchas gracias, señor Borrell, por todo lo que... Děkujeme, děkujeme za vaši prezentaci, pane Borela, děkujeme za toto velice důkladné vysvětlení celé záležitosti. Já budu předsedat našemu jednání, protože paní Holmajerová bohužel má problémy s internetem, s připojením, čili já budu pokračovat ve vedení naší schůze a udělovat slovo. Nejprve ale ještě jednou bych ráda poděkovala panu Borelovi za velice rozsáhlou, podrobnou prezentaci tohoto tématu. No a nyní poprosíme pana zpravodaje, pana Geneu. Prosím, máte 8 minut to bude to i čas, který máte k dispozici pro otázky a odpovědi. Dobrý den. Doufám, že se vidíme, že se slyšíme. Rád bych poděkoval panu Borelovi za jeho velice zajímavou prezentaci. Pani Schmidt a pan De Vito, rád bych vás pozdravil. Jsem rád, že jste mezi námi a paní Schmidt přeji vše dobré do její budoucí kariéry. Jak víte, tak eh, rok 2019 byl velice náročný, pokud jde o SVČ, COVID, změny na mezinárodní scéně. Mnoho zemí se utíká k protekcionismu. Opravdu to nebyl rok, který by byl nakloněn příjemným, přátelským mezinárodním vztahům, především potom to byly i problémy v oblasti obrany, společné bezpečnosti, boj proti dezinformacím a tak dále. No a samozřejmě, že i to, že došlo ke změně na postu nejvyšším, um, pan Borel přepsal tuto funkci až na konci roku 2019, čili večer opravdu muselo reagovat na mnoho výzev, um, čili jsem velice rád, že rozpočet byl prováděn řádným způsobem, že tam nebyly žádné veliké problémy a že dojde k navýšení o 5% v roce 2020 a samozřejmě jsem rád, že tam máme i prostředky pro boj proti dezinformacím. Je zde i několik problémů, to nebudeme skrývat, například boj proti dezinformacím, to je velice aktuální téma, pan Borel to pokryl velice rozsáhlým způsobem ve své prezentaci. Já vidím, že tam došlo k určitému pokroku, to je jasné, ovšem rád bych se zeptal, jak bychom eh, mohli zvýšit kapacitu v této oblasti. Nejde pouze o identifikování těchto dezinformací, ale i otázku, jak vysílat ty správné informace našim občanům. Tyto úkoly ovšem bohužel podle mě nejsou dostatečně pokryty rozpočtovými prostředky a proto si myslím, že bychom v tomto ohledu my i ostatní instituce měli ještě předat. Druhá otázka. I v odpovědi na naše písemné otázky bylo um, zmíněno, že SVČ se snažilo modernizovat, zjednodušit jednotlivé procesy interního charakteru, EU eh, e delegace, tyto procedury a postupy, um, které se jmenují Inovativní postupy pro 2019. Rád bych se zeptal, jak probíhala revize v této oblasti, pokud jde o jednotlivé standardy, k čemu jste dospěli. Náš výbor by to velice uvítal. Třetí otázka. Účetní dvůr, my jsme si vyslechli i v dnešní prezentaci zástupce účetního dvora určité obavy, pokud jde o navýšení kontraktu. teda pracovníků na kontrakt. Vím, že to pro, toto je záležitost, která eh, je problematická u mnoha institucí, ovšem toto bylo zmíněno v této konkrétní zprávě a Evropský účetní dvůr se o tom zmínil, proto bych poprosil ještě o další dodatečné informace. A pokud jde o takzvané stáže, trainingship, to je otázka číslo 42, kterou jsme zaslali některé delegace, mají například takové internisty, které neplatí zatím, nebo teda jsou bez uh, um, finanční odměny, tak bych se chtěl zeptat, jak tam vypadá jednotlivé interní kapacity, které bychom mohli využít pro podporu těchto stážistů. A mm, dále je to otázka taková obecnější, které země mají e, více problémů, pokud jde o provádění projektů, financování těchto projektů a jak chcete řešit tyto problémy i z kapacitního hlediska toto, mm, jestli byste se mohli obecněji zmínit, které země s tím mají problém. A poslední otázka. To je ta kritika, která byla jasná v naší poslední zprávě ohledně geografického rozložení, to, jakým způsobem jsou jednotlivé země zastoupeny v SVČ. Já už jsem se o tom zmínila i v loňském roce. Vnímám to, co řekl pan Borel ohledně vedoucích představitelů delegací, to skutečně vítám jako správný krok správným směrem. My budeme věnovat samozřejmě velikou pozornost tomuto geografickému rozložení v mé zprávě a i do budoucna se tomu budeme neustále věnovat a proto bych se rád zeptal, jaké úsilí je vyvíjeno pro vyvážení této situace, například i konkrétně v Bruselu jednotlivé pozice a posty. A poslední otázka nejde pouze o otázku absolutoria ale rád bych využil vaši přítomnosti na naši schůzi a zeptal se ohledně Moldávie. To je velice ožehavé téma v oblasti mezinárodního stavu druhé kolo prezidentských voleb, jak víme, proběhlo včera. Maja Sandu, pro um, západní, pro evropská osoba, jak víme. Změní to nějak vztahy z Moldávy, pokud jde o finance, podporu reform z lonského roku, které byly zatím pozastaveny, čili jak to vidíte s ohledem na tyto prezidentské volby. Děkuji a nyní ještě nechávám prostor pro odpovědi na mé otázky. Děkuji vám. Děkujeme a nyní dáváme slovo paní Schmidt a panovi Devitovi, aby mohli reagovat na tyto otázky pana zpravodaje. Prosím, dávám vám slovo. Miss Schmidt, please. Pani Schmidt, prosím, zapněte si mikrofon. Slyšíme se? Je to v pořádku nyní? Ano. Já jsem to zmáčkla asi nedostatečně. Děkuji, děkuji za slovo. A ráda bych rovněž poděkovala za všechna ta hezká slova, no skutečně jde o mou poslední účast na vaší schůzi a budeme-li mít chviličku na konci naší schůze, tak bych ráda poděkovala i Evropskému parlamentu za neustálou podporu od počátku mé práce a ráda bych možná ještě pár slov na závěr o problémech, kterým budeme čelit do budoucna. Ovšem nejprve dovolte, aby odpověděla na otázky, které zazněly a poté bych předala slovo eh, generálnímu řediteli panu De Vitovi. Ta první otázka, pokud jde o dezinformace. Ano, my jsme se snažili zaměřit na to, jak pracovat s jinými institucemi v této oblasti. To je zásadní, protože my sami opravdu toho nemůžeme udělat moc. Proto jsme vytvořili takový ten systém um, rychlé reakce, které od března 2019, který od března 2019 fungoval. Je to IT platforma propojená s jednotlivými evropskými institucemi a zároveň členskými státy snažíme se vyměňovat si informace, analyzovat dezinformační kampaně. Měli jsme několik schůzí společně v tomto ohledu i z 27. Mo, mo, mohla byste prosím, my vás velice špatně vidíme, takže trošičku to změnit uh, nastavení kamery, aby tlumočníci na vás viděli. Ano, čili proběhlo několik kol diskuzí s členskými státy, abychom mohli vzít v potaz i návrhy ze strany členských států. Dále zde máme dedikované místa pro výměnu informací ohledně dezinformačních kampaní, například i volby do Evropského parlamentu. Poslední to byla taková první, první jasný příklad takové spolupráce. No a poté v roce 2020, jak vidíme, i COVID COVID-19, který měl dopad na celou tuto problematiku. Dále je to i otázka zvýšené spolupráce s G7, ale i se, se státy NATO. Tam došlo k navýšení této spolupráce. NATO je velice důležitý partner, došlo tam k výměnám informací mezi nami, ale zároveň i organizování společných aktivit a podobně. Zde bych se ráda zmínila o spolupráci s Evropským parlamentem, nejenom eh, u vás, ale například i v členských státech se zástupci komise. Snažili jsme se zvyšovat povědomí prostřednictvím influencerů, novinářů, mnoho briefingů, které jsme organizovali pro novináře. ale toto zvýšilo zlepšení pochopení, porozumění celé problematiky a zároveň jsme se snažili bojovat proti dezinformacím. I podpora, kterou jsme získali z Evropského parlamentu, ta byla zásadní pro budování kapacit v rámci SVČ. My jsme samozřejmě potřebovali navýšit i naše spolupracovníky, kteří hovoří arabsky nebo rusky. Dále pokud jde o Innovation 2019, my jsme se snažili reagovat na naše interní pracovní metody, technologické pokroky v této oblasti. Já dávám nyní slovo Gianmarkovi Devito a poté budu pokračovat v odpovědích na další otázky, které zde zazněly. Mr. Pane DeVito, prosím, ano, zapněte si mikrofonek. Bohužel neslyšíme. Sorry, Mr. DeVito, we cannot... Pane DeVito, my, my se budeme pokoušet trošičku obnovit vaše spojení, neslyšíme vás. Pane De Vito, zkusíme to ještě jednou. Okay, can you hear me now? Je to lepší nyní? Slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobře, takže děkuji. Inovativ 2019. My jsme v podstatě reagovali na požadavky našeho generálního ředitele, abychom skutečně reagovali na rychle se měnící technologický svět, snažili se modernizovat, zjednodušit naše administrativní postupy ještě vlastně od roku 2000 vytvořili jsme mnoho workshopů, které se právě věnovaly těmto záležitostem. Snažili jsme se připravit E, dokumenty pro vrcholové vedení, mnoho pracovních skupin bylo vytvořeno v tomto ohledu, hlavní aktivity, kterým se věnovali v této oblasti a které implementovali, například centralizace procesů, plat, v rámci delegací, dále centralizace eh, v oblasti eh, veřejných zakázek, k tomu se ještě budu věnovat. EU branding, značka EU, to znamená uniformní označování v rámci delegací celého světa, to jsme chtěli samozřejmě eh, implementovat i v rámci logistiky, společných veřejných zakázek, zveřejňování, publikace, vlaječky, Eh, všechny, veškerý tento materiál, dále snižování počtu transakcí, které probíhají na místní úrovni, místními bankami. Spíše jsme preferovali centralizovaný proces, aby došlo k odstranění hotovostních pladeb a zároveň jsme se snažili zajistit business kontinuitu ve všech našich oblastech administrativy, delegací, mm, to všechno, pokud jde o autorizační proces. Dále jsme analyzovali možnosti racionalizace eh, našeho systému IT v různých oblastech, technologické nástroje, určité jednotné plánování zdrojů v této oblasti a řízení zdrojů ve všech delegacích, rozpočet, místní zaměstnanci, mm, naši úředníci. Snažili jsme se vytvořit takovou podporu, určité takové divize, eh, nahradit eh, orgány, které jsme tam měli k dispozici v minulosti, aby jsme vytvořili takové jednotné kontaktní místo pro podporu všech administrativních otázek a zároveň podpora podporovat 27 regionálních delegací, které byly, které byly podporovány předchozími orgány až do konce lonského roku. Pokud jde o veřejné zakázky, toto je věc, která je takového citlivého charakteru, je pravda, že je to velice komplexní záležitost eh, pro naše delegace. Tržní podmínky jsou různé v rozvojových zemích, krizových oblastech, eh, čili vybrat si kvalitní dodavatele, aplikovat naše pravidla mm, ve třetích zemích je skutečně v oblasti veřejných zakázek obrovská výzva. Do roku 2019 například ty velké tendry eh, nad 140 tisíc eur pro služby a nad 5,5 milionů mm, pro práci. Toto všechno, tyto mm, projekty mm, byly předmětem ex ante kontrol, než vůbec mohly být implementovány na místní úrovni a než došlo k rozhodnutí o jejich implementaci. My jsme se snažili samozřejmě i profesionalizovat veřejné zakázky, celou tuto problematiku mezi našimi zaměstnanci. Zároveň jsme se snažili před asi dvěma lety Eh, implementovat i plány pro různé projekty různých eh, charakterů, drobné, středně velké, velké, co potřebují, identifikovat potřeby našich delegací v této oblasti, jakou podporu, jaké služby potřebují. Tento plán pokrýval všechny delegace, veškeré potřeby těchto delegací. Měli jsme tam asi 1470 zakázek za 260, hodnotě 260 milionů eur, čili opravdu je to obrovský plán, my ho revidujeme ze střednědobého hlediska, přizpůsobujeme pokroku nebo nedostatku pokroku na straně těchto projektů v jednotlivých delegacích. No a zároveň jsme vzali v potaz i různé potřeby v oblasti přeškolování našich zaměstnanců, eh, nové IT nástroje, mm, určité hlavní směry, eh, které jsme poskytli a eh, podmínky pro eh, dokumenty pro naše zaměstnance. A dále se, se snažili vytvořit jednotné oddělení, které by zodpovídalo za všechny veřejné zakázky. Zároveň se snažíme vytvořit tyto EU nástroje, webové nástroje, které by umožnily využívání celého tohoto procesu z jednoho místa místa od plánování kontr- eh, projektu až po podpis kontraktu. Čili to je tak asi bezkrátce všechno, co jsem chtěl k tomu říci a jsme samozřejmě připraveni s kolegyní odpovědět na jakékoliv otázky z vaší strany. Muchas gracias. Continuamos. Eh, děkuji a nyní budeme pokračovat s tím novými zpravodaji a já teď pohovořím v roli stínové zpravodajky sociálních demokratů. Beru si tedy slovo. E, děkujeme tedy zástupci účetního dvora za jeho zprávu. Velmi nás těšilo, že tady byl také vysoký představitel, navzdory tomu, že jeho program je velmi nabitý a má velmi málo času paní Schmidt přeji eh, mnoho štěstí do budoucnosti a děkuji také ostatním, kteří přišli mezi nás eh, u této příležitosti. Eh, jsme rádi, že můžeme pokládat otázky a diskutovat. Výroční zpráva je velmi podrobná, velice pečlivá, transparentní. To nám samozřejmě velmi usnadňuje práci. Nejprve eh, několik připomínek a poté eh, mám pár dotazů. Nejprve eh, tady máme otázku principu péče o zaměstnance. Samozřejmě jde o fyzickou i duševní integritu a potom také eh, genderové otázky, rovné příležitosti. Víte, že jde o průřezovou prioritu a mě by zajímalo, jaké jste v této věci přijali priority a opatření a jaké jsou tady synergie mezi mediační službou a etickým útvarem. Další věc, která náš výbor také velmi zajímá, je eh, zpráva za rok 2019 a to, je, jestli došlo k nějakému vylepšení vynakládání údajů, je tam eh, nějaká zpráva ve střednědobém období nebo možnost eh, hodnotit střednědobé střednědobý horizont a výdaje, a potom spolupráce s členskými státy a různými orgány, analýza přínosů eh, a nákladů, také pokud jde o budovy. Zajímalo by mě, jaká kritéria používáte, když se rozhodujete pro spolupráci s různými organizacemi a institucemi a co podnikáte pro to, aby se eh, zvýšila důvěryhodnost eh, vaši, vašeho, vaší instituce pro zaměstnance. Eh, pokud jde o opatření, která zveřejňujete, tak to je sice dobré, ale zajímalo by nás, jak bráníte střetu zájmu. Co děláte proti tomu? Jaká máte opatření? Mám ještě další otázky, ale ty již eh, vlastně odpověděl pan Divita a pan Borel. Chtěla jsem se ptát na dezinformace, na, eh, na smluvní zaměstnance. Ale ještě jedna otázka zůstala otevřená. Týká se smluvních zaměstnanců. V souvislosti s tím, co říkal pan Borel o problematické situaci, právě v této citlivé oblasti dezinformací si kladu otázku, zda je moudré opravdu zaměstnávat smluvní zaměstnance. Je to ze strategických důvodů a nebo z čistě rozpočtových nákladových důvodů. Teď bych ráda vyzvala všechny, aby eh, dodržovali pět minut a právě proto v tuto chvíli eh, také svůj příspěvek přeruším, abych dodržela to, co požaduji po ostatních. Slovo má paní Helga Smith. Paní Schmidt, máte zapnutý mikrofon? Můžete, prosím, odpovědět? Slyšíte mě? Eh, ano, děkuji. Možná nejprve bych položil, po, odpověděla na otázky, které vyplynuly z prvního kola. A pak jsou tam určité věci, které se překrývají, jako třeba otázka ke smluvním zaměstnancům. Samozřejmě víme, že účetní dvůr hovořil o navýšení eh, smluvních zaměstnanců v pěti letech. To samozřejmě je něco, co se děje ve všech institucích a tak, jak uvedl eh, zpravodaj, tak pokud jde o ESVČ, tak tady to souvisí s velmi specifickou zodpovědností a se specifickými úkoly ESVČ. Je to eh, také kvůli otázce, kterou jsme tady zmiňovali, a to je zvýšení eh, IT bezpečnosti a fyzické bezpečnosti i v rámci delegací. A, a tam samozřejmě potřebujeme Ehm, důležité informace a toto je vlastně ten důvod, proč se navýšily náklady. Pokud jde eh, o doporučení ombudsmana, tak samozřejmě víme o tom a samozřejmě je vždy dodržujeme stoprocentně. V roce 2019 eh, jsme měli 555 um, ehm, stážistů v našich delegací. Eh, částečně jsme je platili sami, částečně je platili jiné instituce a, a, a my jsme byli toho názoru, že bychom měli umožnit studentům, kteří eh, působí v určité zemi, aby a, a vlastně tam se zároveň vzdělávají, tak aby měli možnost podstoupit stážistický program, program stáže v té zemi. A měli jsme 72 studentů, které, kteří využili uh, tuto možnost. A pokud je o ty ne, odměňované stážisty, tak um, to právě ovlivnilo ta čísla. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak dále jste se ptali na problémy s prováděním programové pomoci ve třetích zemích. A to je otázka, která směřuje spíše na komisi, ale samozřejmě úzce spolupracujeme s komisí v rámci eh, celkového programování a pro mě by teď bylo složité říci, kde je to složitější, eh, jestli je tam nějaká země, kde je to obtížnější. Máme tady samozřejmě celou řadu důvodů, které hrají určitou roli a máme také mnoho nástrojů, které můžeme použít. Například eh, tam, kde jsou bilaterální vztahy náročnější a v některých zemích, kde nemůžeme uh, poskytnout vládní podpůrný program. Máme e, přesto mechanismy podpory pro občanskou společnost, která je pro nás velmi důležitá. Já nevím, jestli jsem dobře odpověděla na otázku, ale e, tedy řekla bych k tomu, že je to v kompetencích komise, i když s ní velmi úzce spolupracujeme. Další otázka se týkala geografické rovnováhy. Nebudu hovořit o delegacích, protože eh, vysoký představitel o tom již hovořil. Naše výběrová řízení se eh, zakládají na přínosech, to je v rozhodnutí rady, a na základě toho máme možnost i tak zohledňovat genderovou rovnováhu tam, kde je to potřeba. A v roce 2019 jsme se snažili mít vyváženější zastoupení mezi EU 13, mezi tedy novými a mezi eh, tedy starými členskými státy, tedy EU 15, abychom tam měli geografickou vyváženost a do, ke konci roku 2019 to bylo asi o 7%, o 7 až 8% vyšší než v předchozím roce. A my eh, tyto věci bereme velmi vážně. Já jsem vytvořila eh, síť generálních tajemníků a tuto otázku řeším pravidelně, tedy tu otázku, že je potřeba tady mít více eh, kandidátek žen a také hovoříme o geografické rovnováze. Důležitá je samozřejmě také velikost dané země. Některé země prostě mají více kandidátů a žadatelů některé méně. A pokud členské státy aktivně nepodporují předkládání žádostí a nebo nechtějí reintegrovat bývalé zaměstnance SVČ, tak je to mm, zkrátka složitější. Jde o atraktivitu práce e, v ESVČ je tady celá řada různých aspektů a důvodů. My s nimi aktivně pracujeme a myslím si, že se nám podařilo poskytnout i geograficky eh, vyváženější ehm, výsledek. Je to věc, kterou s členskými státy budeme řešit i nadále a zejména pokud jde o eh, genderovou problematiku, tak podporujeme ty členské státy, aby eh, předkládali kvalitní kandidatury. Snažíme se samozřejmě vycházet z přínosu té dané osobnosti, ale samozřejmě zohledňujeme i takové věci, jako je gender a geografické eh, aspekty. Potom tady byla eh, nebo ráda bych to shrnula tak, pokud jde o Moldavsko, že je to pro nás důležitý partner, protože máme velmi důležitou asociační dohodu, je to klíčový partner v rámci východního partnerství a já si myslím, že toto bylo jasné vítězství Maja Sandl a e, byla tam velmi vysoká účast na navzdory covidu a já osobně to vnímám tak, že voliči Moldavsku chtějí podporovat lídra, který chce potírat eh, korupci eh, a eh, různé partikulární zájmy. A my víme, že v roce, od roku 2019 tady byla premiérka, která dosáhla určitých pokroků i v oblasti korupce, i když je to velmi náročná situace. A Teď eh, doufáme, eh, že i do budoucna se to bude řešit. Naše prostředky jsou samozřejmě podmíněny výsledky reform, které byly dohodnuty v rámci asociační dohody s Moldavskem. Byl tady také dotaz k genderové otázce a eh, rozvoji Eh, pracovní dráhy v rámci našich útvorů, ale tady jde obecně o rovné příležitosti. To nejsou pouze genderové otázky. A myslím si, že tady v provádění opatření bylo odvedeno mnoho práce, pokud jde o vyvážení pracovního rodinného života našich zaměstnanců, poskytujeme také mnoho, mnoho školení školicích programů eh, v oblasti eh, genderové problematiky. Já asi eh, nemám moc času na to, abych vylíčila všechny podrobnosti, ale v září jsme zveřejnili zprávu, kde se odráží výsledky, kterých bylo dosaženo a my samozřejmě můžeme tu zprávu předložit Evropskému parlamentu, pokud si to bude přát. A pak tady byl ještě jeden další dotaz, který přenechám kolegovi Vítovi. Okay. Thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji. Pokud je o ty kolokace, to je něco, co se snažíme aktivně prosazovat, protože to také napomáhá koordinaci spolupráce eh, uvnitř EU. Napomáhá to plnění politických cílů a také optimalizovaném využití prostor. Ta politika je zatím úspěšná, členské státy projevily zájem o to, aby mohly využívat prostory delegací. V roce 2019 to představovalo asi 7 celkové kancelářské plochy delegací EU. A týkalo se to téměř poloviny delegací. V posledních pěti letech se ty kolokace více než dvojnásobily. V roce 2019 jsme uzavřeli 21 nových kolokačních ujednání a celkový počet teď představuje 150. 42 je s členskými státy a partnerskými zeměmi a 37 s dalšími partnery a agenturami EU. Také se nám daří uzavírat rámcové smlouvy s celou řadou partnerů, jako je Generální ředitelství ECO, Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie a Úřad pro leteckou bezpečnost EU. A dále je to rámcová smlouva s Evropskou investiční bankou. To jsme podepsali začátkem roku 2020. A to nám pomůže v tom, abychom měli konzistentní rámec pro provádění kolokací a abychom získali hodnotu za vynaložené prostředky, pokud je o ty peníze, které nám účtují partneři. A co se kritérií týče, jsou to stejná kritéria, jaká uplatňujeme všude, když hledáme nějakou budovu pro OSVČ. Naše zásady jsou takové, že budova musí být dostatečně reprezentativní, musí dávat najevo, že jde o eh, budovu Evropské unie a musí zajistit také nezbytnou bezpečnost a dodržovat eh, BOZP standardy. A navíc, to je věc, kterou jsme zavedli před dvěma lety, musí se v to, tom odrážet naše politiky a hodnoty a mimo jiné také environmentální standardy. Chceme co nejvíce zelených budov. Tolik tedy ke kolokacím. Pak tady byla otázka na sponzorství. Co se sponzorství týče, jestli tady hrozí střed zájmů, já bych řekl, že obecně to spadá pod eh, jeden z našich kontrolních standardů. Jsme v tomto ohledu velice striktní. Všechna pravidla jsou zveřejněna na internetu. Každý rok prověřujeme uplatňování tohoto principu na základě prohlášení o důvěryhodnosti a jak víte, i na začátku funkčního období všichni poslanci Evropského parlamentu podepisují prohlášení o důvěryhodnosti. Když se na to podíváme, jak to vypadá po dvou letech uplatňování článku 26 finančních nařízení, v praxi je to opravdu těžkopádné a odrazuje to sponzory. Přestože delegace měly velká očekávání, málo kterým se podařilo využít tuto novou příležitost účinným způsobem. Má to určitá omezení. Většina sponzorů poskytuje finanční příspěvky ve vyslanectvím nebo myslím členských států, ale to není možné. A pak jsou tady také přísné požadavky, které se vztahují i na veřejné zakázky. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli uplatňovat odlehčenější požadavky. Neznamená to, že by to nebylo pod kontrolou, abychom našim delegacím umožnili využívat tuto možnost. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tyto odpovědi. A přejdeme na pana Lenarse z ELS. Pět minut na otázku, prosím. Yes, thank you. Uh, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také našim hostům. Řada otázek, které jsem chtěl položit, já už tady zazněla. Odpověděla na ně i ESVČ, takže děkuji panu Borelovi, paní Schmidt i panu Devitovi. Rád bych se zaměřil na jednu konkrétní věc, která působí obavy mě. Jak víte, v září Evropský parlament zřídil nový výbor. Speciální výbor proti interferenci a dezinformacím. Na tom výboru už pracujeme nějakou dobu. A naše závěry jsou zatím takové, že ta hrozba je opravdu závažná. Je to složitá záležitost, není tady žádný kouzelný recept, ale jedna věc je jasná, totiž, že se musíme postavit Eh, zahraničním intervencím a dezinformacím. A musíme nazývat věci pravým jménem. A pak budeme schopni zjistit, kdo se toho dopouští a neumožnit takovým lidem diplomatickou imunitu. A já myslím, že ESVČ je hlavní prostředník Evropské unie pro zbytek světa a hraje tady opravdu klíčovou roli. Měli jsme tady eh, v letošním roce ten skandál mezi ESVČ a Čínou. To dělalo velké starosti Evropskému parlamentu, protože šlo o únik interních zpráv a e-mailů. Nejde jenom o to, že ESVČ nic neříká o takových hrozbách ze strany Číny a dokonce takovému tlaku podléhá. To skutečně eh, poškozuje důvěryhodnost EU a samozřejmě také nebylo eh, moc dobré, že ESVČ nereagovala na tato obvinění, ale snažila se odvést pozornost jinam. Mě by zajímalo, jak se může stát, že interní dokumenty uniknou, ale ještě důležitější je zjistit, jak mohla Čína vyvolávat nebo uplatňovat tlak na SVČ, jak je možné, že v tom od začátku nebyla transparentnost a jak můžeme takovéto eh, slabé stránky řešit, abychom zabránili tomu, že se to bude opakovat. A mám k tomu ještě pár otázek. Pokud jsem to správně pochopil, vyšetřování ESVČ je uzavřeno a pokud vím, výsledky byly sděleny dotčeným osobám a příslušným administrativním útvarům. A já se ptám, jestli se to vyšetřování zaměřovalo pouze na ten samotný únik a na interní situaci v rámci ESVČ, anebo také na tu konkrétní záležitost zasahování Číny do našich interních aktivit. A druhá otázka. Kdo jsou ty dotčené osoby a jejich administrativní útvory? A můžeme očekávat výsledky tohoto vyšetřování? Budou zveřejněny? A kdy? A za druhé, v této souvislosti, ale spíš na úrovni lidských zdrojů, V souvislosti s tou aférou s Čínou se několikrát ozývalo jméno generální ředitelky, která odešla eh, z SVČ. Možná by bylo dobré, kdybyste nám dali další informace, pokud jde o závěry a o práci této ředitelky ESVČ a jde tady i o další věci? Byly nějaké kontakty mezi ESVČ a Českým ministerstvem zahraničí předtím, než byla ukončena smlouva? A nebo jak to, že tato ředitelka najednou přestala pracovat pro ESVČ? A další věc, dezinformace jako takové. Já tady mám spoustu otázek i na e SVČ, i na rozpočet, Jde o mandát, o poučení, pokud je o dezinformace a plány do budoucna, ale chápu, že výbor pro rozpočtovou kontrolu proto není možná to nejvhodnější místo, ale rád bych požádal pana Borela nebo aspoň paní Schmidt a pana De Divita, aby požádali pana Borela, aby reagoval na pozvání, které dostal, aby se zúčastnil zasedání tohoto zvláštního výboru pro zahraniční interference, protože je také důležité, abychom měli ESVČ zapojenou do té činnosti, kterou děláme pro Evropský parlament. Děkuji. Já jsem velice ráda, že už mi zase funguje internet a mnohokrát děkuji Izabel, že za mě zaskočila a také, že nám pomohl pan kolega Genea jako zpravodaj. A nyní bych předala slovo Dominiku Bildovi. Na dvě minuty. Madame Bilde, pouvez appuyer sur le bouton speak, s'il vous plaît. Merci. Že prosím, abyste si zapla mikrofon. Madame Bilde. Madame Bilde, s'il vous plaît, pouvez-vous appuyer sur le bouton Speak Merci. Euh, excusez-moi. Merci. Omlouvám se, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji všem posluchačům. Zpráva o aktivitě ESVČ jako cíl zmiňuje posílení vztahu s Marokem. Podle mého názoru toto znamená osvětlit eh, to, co se děje v, Alžérii, v Alžírsku, eh, v uprchlickém táboře. Zpráva OLAF hovořila o období 2003 až 2007 a hovořilo se o tom, že docházelo k spronevěřování prostředků tento biznis vlastně tvořil nebo sloužil k vytváření zbrojního materiálu a k osobnímu obohacení některých jedinců. A jeden z mých kolegů tady k tomu položil ústní otázku a na ti bylo odpověděno, že prostředky mají pomáhat potravinové pomoci. Jak víte, tak uh, v tuto chvíli odmítá eh, příměří eh, z roku 91. Eh, Tady je velká částka, která ovšem nepřispívá, nebo nemělo by se podporovat různé násilí, násilné aktivity. Já bych chtěla zdůraznit to, co bylo opakovaně zmiňováno, eh, pokud jde o Polisario a spojení eh, s některými islamistickými útvary, jako je Al-Qaida. Například se to týká operaci Parkan. A tady neustále eh, ty aktivity jsou velice podezřelé také pokud jde o dětské vojáky a proto je potřeba toto téma velmi osvětlit a já bych byla ráda, kdyby na to téma bylo vytvořeno usnesení. Děkuji. Okay, jetzt klappt's. Teď už to funguje, srdečně děkuji a nyní dávám na dvě minuty slovo Danielovi Freudovi, potom bude mít slovo pan Stechovský, potom budeme mít tedy v rámci spontánních řečníků a potom bude mít slovo zpravodaj. Děkuji. Daniel Freund. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si myslel, že bych měl hovořit pět minut, ale samozřejmě se pokusím být co nejstručnější. Děkuji. Děkuji, paní Schmidt. A panu Divitovi, že tu jsou s námi. Já jsem měl pár otázek na prevenci střetů zájmů a zahraniční vliv. Já myslím, že jedna z největších hrozeb pro ESVČ, pokud jde o zahraniční vliv a střety zájmů, je samozřejmě nábor bývalých zaměstnanců. Týká se to článku 16 nařízení o zaměstnancích a viděl jsem, že v příslušné instituci v posledních letech bylo několik takových případů, Zmínil bych třeba případ Davida Sullivana, býval vedoucím delegace EU ve Washingtonu, odešel v únoru 2019. Potom požádal o povolení pracovat jako OSVČ, což byste schválili za podmínky, že se nebude jmenovat lobbingu. Ale loni v listopadu začal pracovat pro libistickou firmu Steptoe Johnson a pokud vím, o povolení nikdy nepožádal a od té doby se s tím nic nedělalo. A podle webové stránky dělá právě to, co jste mu zakázali jako OSVČ. Neboli lobuje v oblastech, kterým se věnoval předtím, v útvarech EU. Ale samozřejmě případ pana Salevena není jediný. Moje kancelář i já jsme se na vás obrátili už v lednu s panem Divítem už jsme o tom komunikovali letos v létě. Pak jsme poslali další návazné otázky jako výbor KONT. A jedna z odpovědí, kterou jste nám dali v této věci, bylo to, že ESVČ plně dodržuje tuto povinnost podle nařízení o zaměstnancích. Ale 6,5 roku jste jednoznačně ty povinnosti nedodržovali. Šlo o rozhodnutí o vysoce postavené pracovníky, kteří odešli ze služby a omezení, která jste jim předepisovali. Takže já se ptám, jak teď zajišťujete, že tyto povinnosti podle příslušného nařízení naplněny jsou? Staráte se o to, aby příslušné útvary u vás i v komisi věděly, kdy má nějak, platí nějaká omezení pro bývalého zaměstnance, protože jinak nechápou, jak by bylo možné ta omezení dodržovat. Třeba i ze strany dalších institucí, jako je parlament. A pokud jde o zveřejňování informací o vysoce postavených eh, pracovnících. Nedávalo by smysl zveřejnit ta omezení hned a ne třeba po letech, když už přestávají platit? A máte nějaké plány pro ten případ Sullivan? Děkuji. So, dann bedanke ich mich ganz Děkuji srdečně panu eh, Freundovi a slovo pan Zdechovský na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Eh, předsedající, eh, eh, já mám radost z toho, že dneska se vzájemně tady doplňujeme a že každý ve svých otázkách se ptá na něco jiného. I will switch to the English because I think it's much more better. Já myslím, že přejdu na angličtinu, protože si myslím, že pak bude srozumitelnější, když se budu ptát přímo anglicky. Mám jenom krátkou otázku A týká se to toho, o čem mluvím už posledních šest let. A odpověď ESVČ byla vždy velmi obecná, ale já myslím, že já na té otázce budu trvat a budu se ptát pořád do nekonečna. Jde o zeměpisnou nevyváženost zastoupení zaměstnanců. U absolutoria se tomu věnujeme už několik let a vždycky dostaneme takovou obecnou odpověď. Usiluje ESVČ o odpovídající zeměpisnou vyváženost? Když se ptáme na genderovou vyváženost, slyšíme, že jsou konkrétní opatření. Kromě toho, pokud jde o náborové politiky ESVČ, je, tady možnost odložit lhuty a ta se uplatňovala v případě nedostatečného zastoupení určitého pohlaví v nějaké kategorii nebo týmu. Proč se takový postup neuplatňoval i na základě zeměpisné nevyváženosti? To je moje první otázka. A druhá otázka. Má SVČ i pracovní skupinu, která by zajistila zeměpisnou vyváženost? protože to je v podstatě ostuda této instituce. Máte stejnou prioritu i pokud je o zeměpisnou nevyváženost? Stejně jako v případě genderové nevyváženosti? A druhá věc je velké nedostatečné zastoupení jednotlivých státních příslušností. Dá se to ospravedlnit tím, že jednotlivé země mají větší diplomatickou síť, anebo jsou v nich nějaké instituce EU. Stejný postup má nakonec určovat složení zaměstnanců, konkrétně řečeno procento belgických státních příslušníků. Tomáši, už jste vyčerpal pět minut. Nebo dvě a půl minuty. Uzavřete to, prosím. Dobře. Chci se jen zeptat. Kolik míst bylo obsazeno v roce 2019 v ESVČ Belgičany a kolik jinými státními příslušníky? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní dávám slovo Helze Schmidt. Schmidt, please press this. Takže prosím, abyste si zapla mikrofon, paní Schmidt. Takže kdybyste mohla, prosím, několik aspoň reakcí na tyto dotazy. Ano, samozřejmě, pokud se vidíme, tak já bych začala s tou poslední otázkou, protože já jsem nesmírně opravdu odhodlaná, když jsem byla i v posledních několika letech generální tajemnici. Měli jsme i podporu ze strany vysoké představitelky a i ostatních Eh, kolegů z našeho týmu zlepšit genderové rozložení, eh, geografické rozložení zastoupení. Já bych vám to mohla ukázat eh, skutečně i na obrázky konkrétních, že opravdu jediná země, která která je nedostatečně zastoupená Německou. Ostatní zemi by to mělo být pořádku a v Německu je to kvůli počtu obyvatel, čili Belgie, ano, ta je skutečně moc zastoupená, to je pravda, ovšem je to hostitelská země, to je důvod hlavní. A když se podíváme i na ostatní instituce, tak tam uvidíme, že více Belgičanů, než odpovídá jejich velikosti. Francie má například OECD a UNESCO na svém území a v obou těchto organizacích prostě francouzi jsou více zastoupená zastoupení, pokud jde o rozpočet, pokud jde o zastoupení, čili toto je vysvětlení na vaši otázku. My se snažíme, opravdu udělali jsme, co je v našich silách s našimi spolupracovníky pod podporovat země, aby nám posílali kandidáty. Ovšem, pokud taková země nepředloží kandidáty, tak my je samozřejmě pak nemůžeme nabrat. To je jasné. A některé země prostě mm, tradičně posílají více kandidátů než jiné země. A toto je věc, která je důležitá. Já jsem na to poukazovala několika násobně i s generálním tajemníkem. Já nechci jmenovat ty země, ale pokud tam není jistota, že buď teda nějakým způsobem když váš zástupce v rámci eh, OSVČ není kariérně posten, tak tam nebude dost kandidátů. Já jsem navštívila několik hlavních měst našich zemí, dokonce jsem se snažila na ministerstvech opravdu toto podporovat, tak aby ten post v rámci SVČ byl považován za kariérní post, protože pouze tak se budou lidé hlásit a kvalitní kandidáti se budou hlásit. My zde máme opravdu transparentní eh, systém výběru, nejde pouze o SVČ, jsou tam i lidé z komise, z sekretariátu, velvyslanci z členských zemí, to znamená, že opravdu tam my nemůžeme pouze nějak jednostranně vybrat eh, daného kandidáta. My prostě ten, toto geografické rozložení můžeme zachovat pouze pokud základní kritéria a kvality kandidáta jsou mm, potvrzeny. Ten trend je ale pozitivní. Já jsem o tom již hovořila před chvíli. V roce 2015 jsme měli méně než 10% ženy například ve na vyšších postech. Dnes tam máme 25% a já si myslím, že to je opravdu úspěch. 31% žen na středním managementu, 27% žen v delegacích, čili opravdu je to srovnatelné s jinými diplomatickými službami, které mají mnohem delší tradici než my a nemuseli řešit takové výzvy jako my. A to stejné platí i v oblasti geografického zastoupení. Proto jsem na to reagovala i v odpovědi na první otázku, čili vidíme navýšenou účast i v takzvaných tohoto směru v takzvaných třetích zemích. Opravdu mi to leží nesmírně na srdci, protože i já eh, skutečně jsem tomu věnovala obrovské úsilí. Vidíme zde pozitivní trend, čeká nás ještě hodně práce, to ano, ale i přesto já mám například poradce, kteří přímo spolupracují se mnou v tomto ohledu s LGBTI skupinami, mnoho kolegů, kteří se věnují tomu různá doporučení, například ve školení, které se týkají podvědomé podjatosti, genderového charakteru a tak dále. Čili všechny tyto procesy se snažíme implementovat. A nyní první dotaz. Postupně. Nejde o rok 2019, šlo o rok 2020, čili to ještě nebude součást absolutoria. Bohužel jsme ztratili spojení. So I hope that Mrs. Schmidt can... Paní Schmidt, eh, je to v pořádku? Bohužel se mi nějak vypnul mikrofon, omlouvám se, slyšíme se. <clears throat> Dobře, <clears throat> omlouvám se technické otázky, čili co jsem chtěla říct. Administrativní vyšetřování bylo ukončeno, výsledky byly oznámeny administrativě i eh, konkrétnímu člověku, kterého se to týkalo, toto šetření. Je to samozřejmě důvěrná informace, došlo tam k zveřejnění interních informací, pokud jde o dokumenty v tomto typu šetření, toto všechno je klasifikovanou informací. My ale máme nástroje a i principy, zásady, které by měly zajistit ochranu osobních dát, ale zároveň i řádný proces toho vyšetřování, právo na vyslechnutí dané osoby, které se to týká a zároveň právo na obranu, dokonce mm, mají možnost být doprovázeny tyto osoby v rámci šetření. Ani jedna z těchto osob nevyužila tohoto práva. Tato konkrétní osoba, o které jste se zmínil a na kterou jste se ptal, rezignovala ještě než to administrativní eh, šetření bylo ukončeno. A pokud jde o otázku ohledně Maroka, víte, já jsem chtěla říci, že my jsme vzali v potaz i doporučení účetního dvora v tomto ohledu. Některé implementovala přímo komise, protože se jedná o kompetenci komise v tomto ohledu u Maroka i spolupráci v tom obtížném období našich bilaterálních vztahů Určité pozitivní eh, výsledky zde vidíme v konkrétních sektorech. Ráda bych zúraznila důležitost spolupráce s Marokem v tomto ohledu na základě společné politické deklarace od roku 2000, z roku 2019 a jedním z hlavních, jednou z hlavních záležitostí je i pomoci reformám v Maroku a zároveň je to eh, digitální transformace, zelená transformace, kterou po poruje komise. No a víme, že vysoký představitel ohledně Polisária přišel eh, teď nedávno i s oficiálním sdělením a prohlášením. Ty konkrétní příklady zatím nebudu zmiňovat, protože se to pořád řečí. Ano, my DSA publikuje informace ohledně akt aktivitách eh, v rámci SBČ ohledně bývalých vysokých představitelů. Je zde seznam, který se hodnotí v tomto ohledu na základě relevantních pravidel, výroční zpráva, například eh, účetního dvora ohledně aktivit eh, seniorně postavených um, úředníků SVČ. Je to publikováno ve elektronickém rejstříku, máme zde proceduru, pokud jde o deklaraci těchto aktivit na základě článku 16 interních pravidel pro zaměstnance, čili je jasné, že bývalí úředníci v následujících 12 měsících po ukončení aktivit se nemohou zúčastňovat žádného lobbingu, mm, pokud jde o jejich bývalou organizaci nebo zaměstnanců nebo cokoliv, mm, co by se týkalo jejich podřízených v posledních třech letech. Máme se teda toto období, které se musí dodržovat a všichni zaměstnanci SVČ musí podepsat deklaraci, ohledně toho, že se zdrží jaké jakéhokoliv poskytnutí neautorizovaných informací po svém odchodu a zároveň, že musí postupovat opravdu v souladu s určitými postupy integrity. Pokud jde o toho hlavního účetního v Berlíně, tak tam to bylo autorizováno, povoleno na základě určitých konkrétních podmínek Požádali jsme o předložení návrhu kontraktu, což muselo být v souladu s podmínkami a požadavky, povinnostmi interními a zároveň jsme informovali tohoto člověka o povinnostech dodržování důvěrných informací v určitém konkrétním období do budoucna. A zároveň je zde probíhá i národní šetření v tomto ohledu a to je v rukách německých orgánů. My jsme poskytli dostatečné informace informace justičním orgánům, ovšem nemohu samozřejmě informovat eh, ohledně k samotného šetření protože to jsou důvěrné informace. Nevím, Jan Marko, jestli mm, by se k tomu chtěl ještě něco dodat, protože tam byly ještě dotazy. Slovo má na chvíli Jan Marko Divíta a potom závěrem náš zpravodaj. Yeah, uh, Já a jsem se ještě, ano, ty posty, to šetření, jak už se o tom zmínila generální tajemnice, ne, šlo tam pouze o jednu osobu, probíhaly interview z 29 a ta osoba, o které jste se zmínil, tak ta mm, nebyla propuštěná, ta rezignovala na svůj post Ehm, tam nešlo žádné kontakty s jejich ministerstvem. Ehm, oni byli informováni předem a nás informovala až poté, že rezignovala mm, z tohoto postu, takže to jsem chtěla na vaši otázku ještě doplnit. Děkuji vám. Děkuji a slovo předávám panu zpravodaji. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, jelikož už nemáme čas, tak já budu velice stručný. Já jsem si povšiml tu otázku eh, od pana Zdechovského i pana Lenerta, jakože odpovědi, které poskytli zástupci SVČ. Jsou to citlivé informace, důvěrné informace, proto bych byl velice rád, abyste odpovědi poskytli přímo mým kolegům. Já vím, že toto je um, jednání, na kterém citlivé informace se asi nemůžou tímto kanálem přenášet, ovšem naši poslanci mají právo na odpovědi takže rád bych poděkoval za vše, co bylo sděleno um, na odpovědi k mé zprávě. Přeji vám hodně štěstí a skutečně doufám, že tuto covidovou pandemii a celou situaci překonáme co nejrychleji a doufám, že se budeme moci opětovně setkat osobně v Bruselu. Děkuji vám. Lieber Christian, diesen Wunsch. Děkuji, Kristiane, toto přání sdílím. Sdílím i tvůj pohled. Určitě, že by bylo velice příjemné, abychom se viděli osobně v Bruselu, ovšem obávám se, že ještě dlouho tomu tak nebude. Bohužel rád bych poděkovala Helze Schmidt ještě jednou a popřála vše nejlepší do budoucnosti. Panu Čadmarkovi Devitovi to samé. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli tímto způsobem, že jste reagovali na naše otázky konkrétním způsobem. Bude-li potřeba, tak samozřejmě se na vás ještě obrátíme. Samozřejmě, že chápeme, že v rámci toho těch různých právních postupů a procedur je obtížné poskytnout nějaké veřejné odpovědi, protože jde o důvěrné informace, takže to není opravdu moc um, jednoduché, řekněme, protože ty procedury probíhají. A nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři. A to je eh, zpráva o výkonnosti rozpočtu Evropské unie. Toto je v podstatě taková novinka pro nás a ráda bych zde přivítala pana Jana Gregora, který je ehm, pracovníkem Evropského účetního dvora a paní Alia Busquet, ehm, který eh, navrhuje pana Kokmana, který je generálním ředitelem eh, na komisi. Bylo nám řečeno, že se pan kolega rovněž připojí eh, do, k našemu jednání. No a teda nyní je to otázka výkonnosti rozpočtu EU. Na konci roku 2019 pan Gregor bude prezentovat druhou část této výroční zprávy účetního dvora. Je to vlastně první rok, kde soud se rozhodl rozdělit tuto výroční zprávu na dvě části. V té první části se zaměřuje na spolehlivost konsolidovaných účtů EU, na správnost jednotlivých transakcí a zároveň teda je to orgán, který je zodpovědný za udělení absolutory. No a my jsme se snažili v rámci kontu se dívat jednak na tu compliance, na tu první část, ale zároveň i na výkonnost rozpočtu EU. A právě proto se nesmírně těšíme na závěry názory Evropského účetního dvora, pokud jde o výkonnost evropského rozpočtu v rámci této rozprávy po prezentaci i eh, ze strany, strany paní Buskec, krátké prezentace, to bude takový systém ping-pongu otázek a odpovědí, to znamená, že řečník by měl mm, poskytnout i dostatek eh, času pro odpovědi ze strany účetního dvora, takže prosím, abyste byli opravdu struční a přesní a k věci a v 15.45 přerušíme naše jednání a v 16.45 budeme pokračovat. Takže, um, takže nyní má slovo pan Gregor, prosím. Good afternoon. Uh, Dobré odpoledne. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení zpravodajové, stínoví zpravodajové, uh, dámy a pánové, je mi potěšením, že dnes mohu představit první zprávu účetního dvora o výkonnosti evropského rozpočtu. Je to pilotní počin, eh, který eh, se zabývá eh, stavem ke konci roku 2019. Je to součást ročního výkaznictví a zahrnuje to mm, otázku spolehlivosti, závěrky, legálnosti a správnosti. Byl jsem eh, koordinujícím členem k této zprávě, která je výsledkem aktivity několika eh, členů účetního dvora, Michal Zekozlovse, Pietro Rusa a pana Milionise. Eh, dále tady byl Padilio Tome z oblasti bezpečnosti a občanských otázek. Děkuji všem a děkuji také zaměstnancům z instituce, kteří přispěli eh, k této obtížné práci v obtížné době. Během přípravy této zprávy eh, jsme skvěle spolupracovali s Evropskou komisí a jejími útvary a já bych jim chtěl za tuto spolupráci poděkovat. Doníváme se, že komise je eh, otevřena vylepšování výkonnosti E, i jednak při podávání zpráv i při naplňování programů. E, ovšem bude si to žádat velké úsilí a je možné to dosáhnout pouze dlouhodobě. Zabýváme se, a tady budeme se zabývat některými specifickými otázkami evropských politik. Eh, ta naše zpráva je specifická, není to něco obvyklého, pravidelného. Eh, v posledních pěti letech jsme v průměru vydali 35 zvláštních zpráv za rok. Eh, lidi ehm, jsme tam měli kapitolu, eh, kde eh, jsme hovořili o výkonnosti komise a příslušných ustanoveních komise o podávání eh, zpráv a také tam byla sekce o dotršení našich doporučení. V roce 2014 jsme ehm, tedy zahrnuli i přímé testování výkonnosti. Tento rok jsme eh, prověřili eh, asi 216 transakcí v tomto rámci. V podstatě existují tři důvody, proč jsme rozhodli eh, poprvé naši zprávu rozdělit na dvě části v rámci tohoto pilotního počinu. Snažíme se vyhovět volání Evropského parlamentu a rady, abychom posílili eh, naše eh, zprávy o výkonnosti tím, že bychom hodnotili výkonnost každé evropské politiky. Je to součást naší strategie 2018 až 2020, abychom podpořili eh, pravidelné hodnocení výkonnosti celkového rozpočtu eh, víceletého finančního rámce a eh, jeho okruhu a jednotlivých evropských fondů. A dále jsme také chtěli pokryt výroční zprávu o řízení a výkonnosti v rámci našeho harmonogramu. To ovšem zatím ještě nebylo možné. Nyní prosím eh, pár slov ke struktuře zprávy a k naší metodologii. V kapitole číslo 1 jsme se zabývali tématem eh, výkonnostního rámce eh, zprávy na vysoké úrovni o výkonnosti a MPR, PPO a a další. Zabývali jsme se s tím, jaký má v komise Eh, postup a proces pro vydávání těchto zpráv a zda eh, je to vyvážený přehled eh, výkonnosti vydávaných prostředků Evropské unie. V kapitole 2 a 6, to je novinka, jsme se zabývali výkonnosti programů pro vydávání prostředků v rámci okruhu VFR a zabývali jsme se výsledky programů Doplnili jsme to také informacemi, které vyplynuly z hodnocení komise, ale i z našich vlastních zpráv. Podle naší analýzy, nebo v naší analýze eh, jsme využili kvantitativní i kvalitativní informace. Pokud je o kvantitativní informace, tam jsme se zabývali ukazateli eh, z programů a e, tady jsme mm, vytvořili nový způsob, jak nahlížet na výkonnost programu. Každá kapitala 2 až 6 um, obsahuje novou ilustraci informací, které vyplývají z ukazatelů. A e, máme tam různé rámečky a ty velmi dobře ukazují relevantní uh, ukazatele výkonnosti. Pokud jde o kvalitativní informace, eh, tady jsme analyzovali obsah AMPR, eh, programových výkazů a eh, jednak jsme vycházeli z dokumentů komise i z našich vlastních zpráv. My jsme chtěli zjistit, kolik relevantních informací je k dispozici, jak hodnotit výdaje z evropských programů a jaká je, jaký je tam výkon, jestli je ten výkon dobře hodnocen. Měli jsme tady vzorek z devíti programů, z 58, to znamená dohromady to bylo asi 75 z celkových výdajů Evropské unie. Eh, dále jsme sledovali, eh, jak se nakládá s doporučeními, které jsme vydali a tady bylo 33 zpráv, z nichž bylo vydáno 315 doporučení e, z roku 2016. Nyní tedy k obsahu té zprávy jako takové. To je nejdůležitější, e, hlavně tady ta kapitola číslo jedna, rámec pro výkonnost. Tam jsme se zabývali e, zprávami na vysoké úrovni Evropské komise. Komise se tady zabývala těmi programy, také v rámci tedy přehledu, v rámci ehm, těch výkazů a musíme říci, že tady dochází i nadále k pokroku, je, vše je vyvážené Komise podle našeho názoru má dobré postupy pro vydávání těchto zpráv na vysoké úrovni o výkonnosti. Ovšem komise plně nezaručuje spolehlivost informací o výkonnosti, i když přijímá kroky ve specifických politických oblastí, eh, aby eh, zmírňovala eh, rizika i když eh, dochází eh, k určitému pokroku, přesto eh, zbývá ještě velký kus práce. Zprávy na vysoké úrovni se zaměřují na efektivitu, zatímco další aspekty zdravého finančního řízení jsou pokryty méně. Programové výkozy a přehled výkonnosti zahrnují nyní sekci, která se zabývá hodnocení výkonnosti programu a to je pozitivní vývoj. Ovšem kvalita hodnocení je různá v rámci těch různých programů. Nyní bych chtěl upozornit na naše doporučení v rámci kapitole 1. Tady doporučujeme komisi, aby i nadále podávala zprávy ohledně výkonnosti i nad rámec finanční perspektivy, které se to týká, protože většina výdajů proběhne vlastně po konci programového období. Druhé doporučení tady Doporučujeme komisi, aby dále vylepšovala spolehlivost informací o výkonnosti, tak jak je, jsou uvedeny ve v dokumentech o výkonnosti, ve výkazech je potřeba kontrolovat kvalitu eh, a dělat další opatření. Doporučení číslo 3. Doporučujeme, aby komise se eh, aby sdílela Ehm, to, v čem vlastně se poučila, udělala pokrok, tak aby se v budoucnosti eh, zabránilo problémů při hodnocení. Doporučení číslo čtyři doporučujeme, aby komise ve, ve svých výkazech o programech vysvětlila, jak si stanovuje eh, cíle pro jednotlivé programy a eh, odkud bere Eh, data pro hodnocení. Dále doporučujeme komisi, aby vylepšila eh, analyzování efektivity a hospodárnosti programů, tam, kde ty informace budou k dispozici. A je třeba systematičtěji analyzovat systémové faktory, které ovlivňují výkonnost programů a také zahrnout jasné hodnocení toho, zda výkonnostní ukazatele eh, přispívají k naplnění eh, nebo opravdu dosahují svých cílů. A eh, dále je potřeba eh, zahrnout eh, do toho všeho více podrobností. Nyní prosím rychle eh, uvedu kapitolu číslo 2. V této části jsme se zabývali konkurenceschopností Horizontu 2020. Informace, které jsou k dispozici k výkonnosti, jsou příliš omezené, aby bylo možné hodnotit Horizont 2020 ke konci roku 2019. Jeden z hlavních důvodů souvisí s povahou výzkumu a e, inovací a jejich financováním. Tady samozřejmě e, je velká časová prodleva e, mezi financováním projektů a dosážením výsledků na Tady je potřeba tyto informace interpretovat velmi eh, opatrně, obezřetně. Horizont 2020 eh, je relevantní, důležitý program. Zde vyplývá eh, z toho, že poskytu, z toho, co jsme zanalizovali, že poskytuje přidanou hodnotu Evropské unie. Dále EFSI, Eh, FSIP eh, je na dobré cestě při dosahování svých cílů, zejména pokud jde o mobilizování 500 miliard eur pro investice. FSIP v několika případech podpořil eh, programy, které by mohly být financovány z jiných strojů, ačkoliv by to bylo za jiných finančních podmínek různé propočty byly nadhodnoceni Ukazatele EFSI nezahrnují důležité aspekty, jako je například míra rizika a, a nebo další a, aspekty, ty nejsou pokryty, ale přesto a, je to na dobré cestě. Dále kapitola číslo 3, soudržnost. Vybrali jsme si e Fond pro soudržnost a rozvoj venkova v rámci eh, územní soutržnosti pět let po zahájení programového období asi jedna třetina ze 72 ukazatelů z obou programů eh, je eh, funkční, to znamená zbytek ne. A problém je, že jako obvykle vše bylo zahájeno poměrně pozdě, pozdě se to rozběhlo. Informace od komise a z dalších strojů potvrzují eh, tento obrázek, eh, který jsme si udělali. Dochází k prodlevám v provádění a to znamená, eh, že je tady velká nebo určitá rizikovost, pokud jde o včasné využití prostředků do konce programového období. Kapitola 4. Společná zemědělská politika a zdroje. Tady jsme si vybrali programy EAGF a EAFRD a e a MPR z roku 2019 obsahuje pouze pozitivní informace o politických výsledcích a nejsou tady indikátory, které by byly dostatečně podrobné ohledně intervencí nebo neodpovídají logice intervencí. A není tady dostatek benchmarků pokud jde o životní úroveň a také pokud jde o to, zda byly dosaženy eh, cíle, které byly důležité pro tuto podporu. Pokud jde o klimatické akce, tak ukazatele eh, se zaměřují na velikost té oblasti, která má přínos, ale ne na to, co bylo dosaženo. Tato opatření zatím mají nízký dopad, pokud jde o eh, klima není dostatek informací k hodnocení výkonnosti prostředků Evropské unie, pokud jde o vyvážené územní, eh, o vyvážený územní rozvoj. Kapitola 5. Bezpečnost a eh, občanské otázky. Tady jsme si eh, vybrali Fond pro na asilové a migrační otázky a pro otázky integrace. To je poměrně malý fond, ovšem velmi pomáhá členským státům, aby se vyrovnali s výzvami asilové a migrační politiky. Ukazatele AMIF řeší u výkonnost pouze pokud jde o aktivitu na úrovni členských států. Ovšem spolehlivost těchto informací zatím nelze dostatečně zkontrolovat. Poskytují se kontextuální informace, ale zatím není jasné nebo nejsou poskytovány informace, pokud jde o míru naplňování obecných cílů. I když bylo pomoženo dvěma milionům jednotlivců, zatím ještě nebylo dosaženo společného evropského asilového systému. Není završen. Přesto Eh, hm, více než 6 milionů jednotlivců má prospěch z prostředků na integraci. Ovšem víme, eh, že eh, přesto jsou tady ještě velké rozdíly například mezi zaměstnatelností imigrantů a občanů Evropské unie. Například práva v oblasti návratu jsou obecně nedostatečná. Pokud jde o Global Europe, tak tady eh, jsme eh, vybrali dva nástroje pro spolupráci a evropské sousedství. Komise eh, poskytuje, nebo informace, které má komise, jsou nedostatečné pro přeskum výkonnosti a pokud jde o nástroj pro sousedství, tak tady, pokud jde o východní sousedství, bylo dosaženo většího pokroku, než pokud jde o jižní sousedství. Máme tady otázky na eh, genderové, snižování chudoby, vzdělávání, které dosáhly poměrně pozitivního trendu. A pokud jde o eh, posilování demokracie, právní stát a politickou stabilitu, tak tam eh, spíše vidíme negativní trend. Ovšem, celkově dochází k dobrému pokromu, pokud jde o udržitelný rozvoj. Eh, ovšem je potřeba eh, provést eh, další kontroly, aby se prokázal pozitivní trend dlouhodobě. Pokud jde o dodržování našich doporučení, Většina z našich doporučení eh, byla naplněna. Míra u komise je 77 plně implementováno a eh, pokud jde o auditíž, tak tam je to asi 80 Ovšem je tady ještě další prostor pro to, aby byly naplněna ta doporučení, která zatím ještě doplněna nebyla. Zatím vám děkuji, dámy a pánové, a doufám, že naše zpráva vylepší o kulturu výkonu ehm, rozpočtu a e, příští generace těchto zpráv by e, měla dosáhnout pokroku, pokud jde o legalitu, e, správnost a výkonnost. Děkuji. Jan Gregor, this first... Mnohokrát děkujeme, pane Gregore. Tato první zpráva je velice dobrým počátkem toho cyklu výkaznictví o výkonnosti a doufám, že do budoucna budou další příležitosti, nejenom proto, že bychom se vyslechli nějakou zprávu o dodržování předpisů, ale i výkonnosti. A nyní dostane slovo pan Busquets, paní Busquets. Doufám, že se jí podaří připojit na pět minut, krátce. Slyšíte mě? Dobře, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení členové účetního dvora, dámy a pánové, děkuji za pozvání. To pozvání přichází v pravý čas. Teď, když jsme se dohodli na dalším víceletém finančním rámci, Přišla chvíle, bychom eh, mohli shrnout poučení z předchozích období, abychom zjistili, co je potřeba udělat, abychom zahájili nové období správným směrem. Chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za vynikající spolupráci a za konstruktivní přístup v oblasti výkonnosti. Komise vítá tuto zprávu. Komise přijala doporučení, doporučení, která navrhuje účetní dvůr odpovídají tomu, o co se také snažíme i my v oblasti výkonnosti. Na úvod bych ráda zdůraznila význam výkonnosti rozpočtu Evropské unie. Komise přisuzuje nejvyšší prioritu výkonnosti výdajů EU. Pro nás je naprosto zásadní, abychom nejenom posilovali práva, ale také správné věci. To znamená, abychom využívali evropské peníze k tomu, abychom dosáhli cílů, na kterých jsme se dohodli. Evropský rozpočet má rozšířený rámec pro výkonnost, má cíle, ukazatele a zavedený systém výkaznictví a hodnocení. Komise to ovšem nedokáže sama. Za výkonnost sdílí odpovědnost i z hlediska návrhu i implementace s dalšími institucemi. Komise spolupracuje s členskými státy a s dalšími partnery. Schromažďuje údaje a snaží se o to, abychom dosahovali výsledků v takových oblastech, jako jsou pracovní místa, růst, zdraví a všechny ostatní oblasti politiky. Na první pohled je výkonnost snadná záležitost, ale až tak snadné to není. Vyžaduje to vytvoření příslušné kultury, kultury zaměřené na výkonnost. A dále je nutné nastavit správnou rovnováhu mezi podrobnostmi a kvalitními informacemi, ale také je potřeba zohlednit nákladovou účinnost všech těchto věcí. Jak vysvětloval komisař Hahn v tomto výboru 27. října, Komise na sebe bere celkovou politickou odpovědnost za řízení evropského rozpočtu, zprávu rozpočtu na základě příslušné zprávy. Tato zpráva zajišťuje odpovědnost a transparentnost ve vztahu ke všem zúčastněným aktérům a také občanům Evropské unie. Za druhé, já myslím, že je důležité zdůraznit vylepšení, kterých se podařilo dosáhnout. Jak připustil i pan Gregor, a já mu za to děkuji, komise posílila a zracionalizovala rámec pro výkonnost a výkaznictví. Dovolte mi uvést pár příkladů. Máme postupy pro zpracování zpráv o výkonnosti na vysoké úrovni. Letos komise zajišťuje systematickou analýzu výkonnosti programů na základě programových prohlášení. Ty zprávy jsou vyváženější a zdůrazňují jak úspěchy, tak oblasti, kde je potřeba něco vylepšit. A datum zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2001 a výroční zprávy byly přizpůsobeny, mm, sladěny. A máme tak vazbu mezi eh, rozpočtovými postupy a absolutoriem. Je tady jeden prvek, který bych chtěla komise vyjasnit. Komise souhlasí s tím, že je důležité neustále vylepšovat kvalitu výkaznictví a informací o výkonnosti, jak uváděl také Jan Gregor. Komise však musí zdůraznit, že nemá plně pod kontrolou a není schopná zaručit plnění svých povinností, protože vycházíme z toho, jaké informace nám dávají členské státy a ostatní partneři. Podnikáme kroky, abychom se snažili, abychom se pokusili i tyto věci vylepšit. A ještě pár slov k výsledkům jednotlivých programů. Jak také vyplývá z hodnocení účetního dvora, komise má za to, že programy hodně přispívají k plnění priorit a cílů Evropské unie. Komise má také za to, že programy jsou na dobré cestě, aby naplnili své cíle. Budou zohledněny kvalitativní i kvantitativní informace při hodnocení výkonnosti programů. Ukazatele jsou pouze jedním z těchto prvků, ale stojí za zmínku, že vzhledem k víceleté povaze finančního rámce definitivní závěry, pokud je o výkonnost programů, bude možné vyvodit až po uzavření příslušných programů na základě závěrečného vyhodnocení. A já myslím, že komise bude nadále podávat zprávy o pokroku. Bylo řečeno, že rozpočet může hmatatelně změnit život občanů. Já vám uvedu pár příkladů. Horizont 2020, tento program podpořil více než 23 tisíc organizací, pokud je o přístup k financím. Podpoříme také 8,5 milionů pracovních míst a poskytneme obnovitelnou energii asi 10 milionům domácností. Fond pro rozvoj venkoma pomohl asi 3 milionům lidí, kteří žijí v chudých oblastech, aby měli lepší přístup ke službám AKT a k infrastruktuře. Na závěr bych se ráda podívala do budoucna. Víceletý finanční rámec pro další období je významná příležitost, jak dosáhnout dalšího pokroku. A to i na základě poučení z předchozího plánu. Komise se bude snažit nadále vylepšovat rámec pro výkaznictví i pro výkonnost. Implementuje doporučení soudního dvora, které jsme přijali. A já vám děkuji za pozornost. Ganz herzlichen Dank, äh, liebe. Děkuji kolegyni. V 16 hodin 45 äh, budeme pokračovat a prvním řečníkem bude zpravodaj pro rozpočet 2019 Joachim Kus a potom stínový zpravodajové. Nyní si uděláme hodinovou přestávku. Srdečně děkuji tlumočníkům za to, že nám přidali 10 minut. Děkuji také technickému týmu a celému týmu výboru KONT. Uvidíme se v 16 hodin 45 minut.